Good morning. Ladies. Dobré ráno, dámy a pánové, drazí kolegové. Zahájím naše dnešní zasedání, na které jsme přizvali Josefa Stiglice, profesora Josefa Stiglice. Vítejte na půdě Evropského parlamentu. A profesor Ocampo, bývalý ministr z Kolumbie, nyní profesor na Columbia University. Skvěle. Takže je nám potěšením přivítat zde držitele Nobelovy ceny profesora Josefa Stiglice. Děkuji vám za to, že jste si na nás udělal čas. jsme, pozvali jsme vás jako bývalého experta vyšetřovatelského výboru k um, Panama Papers a jsme vděční za to, že si s vámi můžeme vyměnit názory o vašich zkušenostech, jež vyplynuli z tohoto šetření. Zaslali jsme vám již v předstihu tohoto jednání seznam otázek a potěšilo nás, že jste si v průběhu víkendu našel čas eh, vypracovat odpovědi, které byly rozdány poslancům Takže po úvodu dám možnost položit otázky a odpovědi. K Panama Papers máme dnes jazykový režim zahrnující 14 jazyků a otázky budou položeny ve slotech pěti minut. Myslím, že to ale budeme muset omezit na tři minuty. Otázka jedné minuty minuty a zbývající čas na odpověď. Takže, pane profesore, dávám vám tímto slovo. Já vám děkuji za tuto příležitost eh, oslovit eh, toto cené schromáždění. Já se domnívám, že téma, jimž se váš výbor zabývá, má nepominutelný význam neboť tato útočiště eh, tajnosti, utajení mají nesmírně negativní dopad na společnost v globálním měřítku. Nejenom na ekonomiku, ale na společnost jako takovou. Tato centra jsou centry, prostřednictvím kterých dochází k um, vyhýbání se daňové povinnosti, daňovým únikům, ale také praní špinavých peněz a celé eh, řadě nekalých aktivit. A jedna z věcí, která se podařila prostřednictvím Panama Papers, um, eh, nebo co to ukázalo, ukázalo to ten rozsah, ten rozměr eh, těchto nekalých činností. Jistě, že jsme věděli, že tyto ráje eh, se podílí na různých nepravostech, ale Panama Papers byly tím, co vyneslo na světlo velmi markantním způsobem, co se dělo a děje. 80% těch aktivit, které jsou obsány Panama Papers, se neodehrávaly v Panamě. Což eh, poukazuje na to, že je to problém globálního rozsahu. To, proč se tomu říká Panama Papers, je částečně proto, že Panama Papers zní prostě hezky, protože obojí začíná na P, jako třeba Lux Leaks. Takže, když to nazvete nějak takovýmto způsobem, tak eh, se takto jaksi snadněji uvízne v mysli. A také proto, že jedním z ústředních bodů těchto eh, dokumentů byla panamská právnická eh, firma, která se podílela na mnoha aktivitách a ty uniklé dokumenty se jí týkaly. nezapomínejme, že to je pouze jedna ze čtyř velkých právnických firm, která je navíc v Panamě vnímána jako menší z těch eh, hlavních právnických firm. Takže jestliže toto je jedna z těch men, jeden z těch menších hráčů, my vůbec nevíme, co se dělo v těch větších. Asi si dovedete představit, jakého rozsahu byla aktivita a je aktivita, která probíhá v těchto eh, rájích utajení, daňových rájích a rájích utajení. Po eh, té, co se dostali na světlo Panama Papers, tak eh, samozřejmě utrpěla reputace Panamy určitou škodu, zaslouženě, a to zvláště v kontextu Noriegy, drog a td se mělo za to, že eh, usoudila Panama, že musí nějakým způsobem napravit svoji pošramocenou reputaci. A já jsem ale doufal, že jí půjde o víc, než jen změnit reputaci, ale že úplně změní svůj obchodní model. Oni vyslali svého viceprezidenta do mm, New Yorku. Já jsem byl přesvědčen, abych eh, se stal členem eh, komise, členem tohoto výboru s Mikem Python, který se účastnil protikorupčních kampaní 25 let. Eh, on souhlasil a jeden z důvodů, proč jsem souhlasil se svou účastí, je, že by to, jsem se domníval, že by to mohl být určitý model eh, do budoucna. Eh, a mohl by to být vzor, hodný následování pro další členské státy. A to včetně Spojených států, protože Spojené státy se potýkají s velkým množstvím tajnů skářství, k němuž dochází eh, v mnoha státech Spojených států. A já jsem si říkal, že taková případová studie jedné země by mohla vyústit eh, v eh, určitý model pro to, jak řešit věci v globálním měřítku. Bohužel hned eh, z kraje v poměrně rané fázi celého procesu jsme panemské vládě řekli, že potřebujeme ujištění o tom, že naše zpráva bude transparentní, že bude zveřejněna po určitém vhodném období na to, aby mohla panamská vláda reagovat. Čekali jsme týdny a další a další a panamská vláda neposkytla žádná ujištění. Nám pak došlo, že je ani nikdy nedostaneme. Proto jsme e, dospěli k závěru, že je na místě rezignovat e, a ale i přesto jsme si říkali, že by bylo dobré napsat alespoň zprávu, která by schrnula některá z našich eh, zjištění z toho, co jsme již zjistili na toto téma. Toť zdroj naší zprávy překonání stínové ekonomiky, která, kterou vydáváme. Dovolte mi stručně popsat eh, pár ústředních myšlenek, ústředních bodů. Za prvé, tato míra tajnosti je odvrácenou temnou stránkou globalizace. Schovávání peněz. Ať už pochází z daňových úniků či praní špinavých peněz, podkopává fungování globální společnosti. Tuto zprávu jsme napsali před um, politickými událostmi ve Spojených státech z minulého týdne, ale byli jsme přesvědčeni, že pokud nepřesvědčíme naše občany o tom, že jsme schopni skrotit globalizaci, tak eh, dojde ke zpětné protireakci. A eh, proto náš pohled na věc je takový, že kdokoliv si myslí, že globalizace je dobrá, musí eh, ošetřit, musí řešit její eh, stinnější stránky. A tohle je přesně jedna z nich. Jedna z věcí, kterou rovněž eh, jsme zdůraznili, je, že eh, přístup ehm, k míře utajení musí být ucelený. Pokud bude v na světě existovat jakékoliv místo, kde utajenost přežije, pak ti, kdo ji budou chtít zneužít ke svým nekalým činnostem, si to místo najdou. A skrýjí tam svou činnost. Proto musí existovat globální přístup s nulovou tolerancí vůči uh, utajenosti, která musí být řešena v globálním měřítku. Když však říkám globální měřítku, myslím tím to, že i Evropa sama o sobě může mít značný dopad. Někteří lidé říkají, nelze to vyřešit, je to příliš složité, příliš komplexní. Ovšem, když jsme se pustili eh, do utajení v kontextu boje proti terorismu, podařilo se nám značně pokročit. Podařilo se nám eh, detekovat, odkud eh, finanční toky financující terorismus pocházejí. Ale rozhodli jsme se, že v případě praní špinavých peněz a těch všech dalších aktivitých, aktivit tak neučiníme. Připomíná mi to projev, který jsem měl když jsem byl jednou pozván eh, do jednoho z těchto rájů eh, a měl jsem tam eh, přednášet na téma toho, jak škodlivé je to, co dělají pro světové společenství. Já jsem nevěděl, proč mě vlastně pozvali. Jestli je to taková forma jejich kajícnosti, že musí poslouchat, jak já eh, do nich eh, eh, by tím, že říkám, jak špatné je to, co dělají. Ale tak či onak, po skončení mého projevu, za mnou přišel jeden z těch bankéřů a říkal, vy, vy nerozumíte našemu obchodnímu modelu. My neděláme to, z čeho nás obvinujete. Žádné peníze z narkotik, podplácení, korupce. My děláme jenom daňové úniky. A jak to víte, říkám jim na to já. A, a on říká, no protože my se jich předem ptáme. Takže z toho vyplývá poměrně zajímavé poučení. Musíme tyto věci řešet, řešit uceleně. A já si myslím, že Evropa sama o sobě je eh, schopná eh, udělat hodně. Jedna z věcí, které zúrazňujeme v naší zprávě, je, že nejde jen o offshoreová centra, která eh, provádí tyto aktivita, aktivity, ale i přímo onshore, to znamená přímo v kontinentální Evropě a Spojených státech. A Evropská unie i Spojené státy se musí s tímto problémem poprat. Evrop, eh, americká vláda začala s tím něco dělat. Po Panama Papers byla určitá reakce ze, eh, ze strany eh, eh, ministerstva financí, respektive Treasury, že došlo k určité, již nyní došlo k určité konkrétní reakci nejsem si jistý, jak to bude probíhat za naší nové administrativy. V to stojí někdo, kdo sám se vyhýbá daňové povinnosti. Když prezident sám je daňový unikář nebo minimálně někdo, kdo se vyhýbá daňové povinnosti, no tak je těžké pak prosazovat boj s daňovými uniky. Ale o to důležitější je, aby se Evropa postavila do čela eh, tohoto boje, tohoto snažení. Jinak to celé může přijít zcela vniveč. Další věc, kterou v naší zprávě zdůrazňujeme, je, že to jde eh, daleko nad rámec pouhých finančních trhů. Banky jistě se hrály a hrají Um, negativní roli v těchto aktivitách a jde o značné částky, na jejich zatajení se podíleli, ale přesto jsou pod dostatečným pod dohledem um, natolik, že sice s nevelkým nadšením, ale přeci jen uh, byly reformovány, byly donuceny uh, k nějaké reakci. Ale existuje uh, celá řada uh, dalších institucí, je to celý průmysl, který žije eh, z utajení, a to například právníci. Jsou zde právnické firmy, které eh, se skutečně věnují utajení. My jsme navrhli velice silná opatření ve své zprávě, jak bojovat proti právě těmto právnickým firmám. Další věc, kterou jsme zdůraznili, je, že celá řada zemí podepisuje dohody, že budou eh, otevřené, transparentní, že budou mít eh, automatickou výměnu informací o daních, eh, že budou dělat celou další řadu věcí. A poté, když podepíšou dohody, všichni odejdou domů spokojeni. Nicméně, odcházet domů spokojení v takové situaci byste neměli, protože e, zásadní je prosazování země ví, že mohou podepsat eh, dohody eh, a pak je nedodržet a nic se nestane. Jak si asi umíte představit, v takovýchto zemích um, soudní systémy nejsou úplně silné nebo neprosazují dohody tohoto typu. Takže je potřeba mít mezinárodní prosazování dohod. Nejde jenom o to, co se dohodne, ale jde také o to, aby se skutečně věci prosazovaly. V naší zprávě je celá řada detailních informací o e, dopadech, o principech. Ehm, jak e, se pustit do stínové ekonomiky. Já bych zdůraznil eh, možná jednu zásadní věc, eh, která by mohla věci změnit. A to je otázka skutečných eh, vlastníků korporací. zjistili jsme, že ve chvíli, kdy se vytvoří řetězec korporací, tajných korporací, které eh, mají tajné vlastníky, je tam korporace A, B, C, D, které se navzájem vlastní a poté nikdo v podstatě není schopný to dosledovat. A byly vytvořeny tyto komplexní sítě a agentury činné v trestním řízení potom mají velký problém do těchto sítí proniknout. Je třeba, aby existovaly rejstříky, veřejné rejstříky skutečných vlastníků firem. To znamená skutečně fyzických lidí, nikoli korporací, které jsou vlastníky. To je e, naprosto ta nejdůležitější věc. Je zároveň nutné, nutné, aby bylo možné v těchto rejstřících hledat, aby v nich mohly hledat eh, orgány činné v trestním řízení a zároveň ale mm, i eh, třeba novináři. Nejde jenom o nelegální aktivity, eh, které využívají eh, tyto komplexní sítě korporací. Celá řada eh, našich velkých nadnárodních společností má stovky ceřiných společností. A člověk se ptá, proč potřebují stovky ceřiných společností? Co ty společnosti dělají? A samozřejmě je zde určité podezření. Snaží se tak vyhnout placení daní. Snaží se tak chránit například eh, proti eh, zodpovědnosti. Snaží se tak bránit tomu, aby eh, nebyly žalovány v případě problémů. Musíme mít na paměti to, že eh, zde nejde jenom o nelegální aktivity, které využívají těchto komplexních sítí, ale i některé skutečně respektované korporace v Evropě i ve Spojených státech jich eh, využívá. To je důvod, proč aktivity vašeho výboru jsou tak zásadní, především s ohledem na to, co se děje ve Spojených státech na politické úrovni. Nyní je důležité, aby Evropa převzala odpovědnost, aby na věci poukazovala, aby zajistila, že eh, tyto ráje utajení nebudou moci eh, dále fungovat, nebudou moci podkopávat fungování globální společnosti ve světě. Děkuji profesoru Štyglicovi za tento otevřený přístup, za jeho slova na úvod. A nyní přejdeme eh, k diskuzi se členy výboru PANA. Začneme dvěma spoluspravodaji. Jepe Kofort a Petr Ježek. A nejdříve Jepe. děkuji. A děkuji za tuto vynikající prezentaci. Mám tři specifické otázky. Za prvé, říkáte, že je třeba bojovat proti utajení globálně, onshoreově i offshoreově. Takže co můžeme udělat jako Evropská unie v krátkodobém výhledu? Co můžeme udělat jako globální společnost? A má smysl se snažit mít globální summit, abychom skončili s utajením, máme globální summit o klimatických změnách, mělo by něco takového smysl zde? Za druhé, parlament schválil v létě zprávu, kde voláme potom, aby byl vytvořen globální rejstřík všech aktiv, které společnosti a lidé drží. Má něco takového smysl? Má e, smysl mít takovýto rejstřík? Samozřejmě by bylo nutné mocně vyhledávat. A dále, hovořil jste o sankcích a pro ty, kteří umožňují vyhýbání se daním a tak dále. Co si myslíte, že bychom mohli udělat v této věci? Eh, máme nějak eh, omezit eh, licence, to by mohl být jeden typ sankcí, nebo dělat něco jiného? Děkuji. Profesor Stiglitz. Já myslím, že ta myšlenka globálního summitu je velice dobrá. Myslím, že to, co jste řekl, Eh, poukazuje na eh, závažný globální problém. Jak eh, víme, v podstatě na světě existují místa, kde se uniká intenzivně daním. A já si myslím, že tato problém, a pokud jde o daně, je větší v Evropě asi než eh, ve Spojených státech. Ve Spojených státech máme danění na základě občanství. To znamená, že americký občan musí eh, podat finančnímu úřadu informace o svém eh, příjmu, ať už je kdekoliv, i když je na Kajmanských ostrovech to, že ehm, se odstěhuje na Kajmanské eh, ostrovy, ho neochrání před tím, že musí nahlásit svůj příjem americkým úřadům. Ve chvíli, kdy vytvoříte fiktivní firmu, můžete se vyhnout tomu, že ji budete muset nahlásit pouze tehdy, pokud eh, americké eh, vlastnictví je v minoritě, je v menšině. A a potom ale přesto se americký občan může dostat eh, do um, problémů, protože podporuje utajení. Nicméně ve většině evropských zemích je situace jiná. Eh, záleží na tom, kde jsou lidé rezidenti, kde vydělávají peníze. A tak zde není a, tento globální dosah. A tak lidé je pro ně snaží, aby využívali offshoreové, um, offshoreová centra. A Evropa má větší problém v tom, jak s tím a, eh, bojovat. V každém případě si myslím, že globální summit, který by na to poukázal, um, a který by řekl, že se to musí řešit globálně, eh, by byl užitečný. Eh, byl by užitečný také z jiného důvodu. Hovořil jsem eh, s některými dalšími ráji utajení a tam poukazovali na to, že se jim nelíbí, eh, že dělají tento druh biznesu, že by chtěli být lepší, ale eh, říkali, co budeme dělat, když eh, ty peníze odejdou někam jinam, když my se budeme snažit být lepší. A říkali, že budou lepšími občany světa, pokud i ostatní budou lepšími občany světa. A ve chvíli, kdy vznikne globální summit a ten stanoví globální normy, potom už nebudou moci využívat této výmluvy budou existovat eh, nové globální normy a poté bude možné eh, obrátit se proti, těm, proti těm zemím, a které tyto normy nedodržují. Takže nějaký globální summit, který by stanovil určité principy, společné principy, by byl určitě užitečný. A eh, k té druhé otázce. Myslím si, že není důvod, aby jednotlivé země nemohly zveřejnit eh, skutečné vlastníky všech korporací, které jsou eh, registrované eh, v dané zemi. To by mohla být jedna z těch norem, které by se stanovily. V Panamě jsou stovky tisíc různých korporací, které tam jsou registrované. A my chceme vědět, kdo je skutečný vlastník těchto korporací. Co tyto korporace dělají? proč existují. Zda vydělávají peníze nebo nevydělávají peníze, pokud ne, proč. Hovořili jsme také o tom, že je třeba zvýšit e, požadavky, že e, ty společnosti musí platit každý rok přiznat svůj eh, příjem. A v podstatě eh, tisíce korporací by tak mohly být eh, vyřešeny velice rychle. Korporací, které mají dluhy a pak by se člověk mohl uh, dívat na ty ostatní. Já si myslím, že tento přístup je proveditelný. Na celém světě existují aktiva. A každá země by měla vytvořit eh, rejstřík eh, vlastníků aktiv. A to v současné době v podstatě neexistuje ani eh, v těch běžných zemích. A poslední bod, týkající se sankcí. Jedna z těch věcí, kterou jsme navrhli, jsou velice silné sankce proti zemím a firmám, které nedodržují to, co jsme popsali, včetně eh, toho, že by eh, společnosti přišly o svoji eh, licenci. Pokud jde o země, potom ty postihy pro země, které nedodržují pravidla transparentnosti, by mohly být, že by ty země byly odstřiženy to znamená, že evropské banky by v podstatě nemohly um, dělat obchod s bankami v jurisdikcích, které nedodržují normy. Mnohokrát děkuji. Dalším řečníkem je Petr Ježek, spoluspravodaj. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane eh, profesore. Děkujeme za všechny vaše informace. Ještě tady zaznělo, že je potřeba na mezinárodní úrovni posílit eh, požadavky a zdá se, že Spojené království eh, tady odchází, zatímco eh, Donald Trump přichází. Máme tady City of London a Virgin Islands. A když jsem se díval na daňovou reformu nového amerického prezidenta, eh, kterou bude eh, tedy eh, tak tady je jasné, že tady docházelo k daňovým únikům a Takže myslím, že jsme se měli zamyslet nad tím, jakým způsobem toto může eh, ovlivnit náš boj proti daňovým únikům eh, na té mezinárodní úrovni. Co můžeme udělat? Děkuji, pan profesor Stiglitz. Ano, jenom uh, velmi ze široka. Myslím si, že ta první věc, kterou jste zmínil, a ty, to jsou ty daňové úniky onshore a vyhýbání se daní, eh, londýnská eh, City a Virgin Islands. Eh, ano, i v Evropě, i v USA existují jurisdikce, které nejsou v souladu s dobrými normami, nebo s tím, co bych tak označil. A já si myslím, že Evropská unie celkově musí přijmout silná opatření na domácí scéně. Eh, tam by se něco takového nemělo dovolovat. A, eh, a musí se vyvíjet tlak na vaše země. A já si samozřejmě myslím, že byste neměli tady diskriminovat, pokud je o Panamu nebo USA. A tady mm, je faktem, že pokud existují eh, tyto Eh, ráje utajení eh, i v USA, tak by se samozřejmě proti tomu mělo postupovat. Ano, dobré je, že teď tady byly učiněny kroky v reakci na Panama Papers. Budeme doufat, že to tedy kráčí správným směrem a to ukazuje, jak veřejný tlak může eh, pomoci ty věci rozhýbat. A pokud jde konkrétně o tedy ty daňové záležitosti eh, v zámoří, tak eh, tady eh, máme, to souvisí také s daňovým kodexem, s daňovým zákonem. Už dávno to mělo být posměněno, my jsme to věděli. Věděli jsme, že americké korporace vydělávají peníze v zahraničí a potom nejsou jejich zisky zdaněny. Ehm, a teď tady byli, aby, aby oni tady byli vlastně uh, podněty pro to, aby neinvestovali v USA, takže to bylo velmi špatně uh, nastaveno, ničilo to pracovní místa v USA uh, eh, a tady je vidět, uh, že když tady byly učiněny určité kroky, tak potom uh, bylo možné tyto věci zapracovat do legislativy a to, co bylo navrženo, <clears throat> ta reforma, ta se byla, eh, ta, tu se snažili udělat za prezidenta Bushe a nezafungovalo to. A obecně tady je to tak, že um, Tady opravdu eh, některé ty věci neměly takový dopad, jaký jsme doufali. Děkuji eh, dalším řečníkem za EPP, profesor Darius Rosati. Děkuji, pane předsedo, pane Štyklici, děkuji vám za to, že jste s námi, že jste přišel mezi nás a já mám jeden dotaz, eh, který se týká toho, co bychom my tady v Evropě mohli udělat, abychom eh, omezili podněty pro evropské eh, podniky, aby se uchylovali do daňových rájů a aby vytvářeli různé společnosti, trusty a nadace, které toto zneužívají. Jsou tady uh, různé důvody, proč eh, tak dělají a co bychom mohli udělat my pro vylepšení našich eh, daňových legislativ, tak abychom omezili ty pobídky pro tyto země a abychom snížili ten půl faktor uh, v těchto postupech. Má druhá otázka, ta se dotýká uh, mezinárodního společenství. Co by mohlo udělat mezinárodní společenství, aby vyvinulo tlak eh, na nespolupracující jurisdikce, tak, aby bylo možné dotlačit je k tomu, aby spolupracovali a aby vlastně byli v souladu s mezinárodními eh, daňovými normami, aniž by eh, tento tlak zároveň omezil jejich suverénní práva nezávislých zemí. Pan profesor Štiglic, prosím. Suverenita to samozřejmě vždy musí být zodpovědná. A když eh, eh, nějaký samost, suverénní stát dělá kroky, které eh, vlastně poškozují další země, tak by to neměl dělat. A proto my říkáme, pokud tady máte někoho, kdo tedy suverénní zemi, která znečišťuje životní prostředí, tak to by mělo být zapovězeno, protože to poškozuje další země. A pokud jde o tyto útočiště, utajení, tak ty také poškozují jiné země. A, a tady bychom měli zamezit tomu, když někdo poškozuje ostatní. A to je, e, a, takže každý jednotlivec by neměl dělat věci, e, které poškozují ostatní. To je součást e, té spoluzodpovědnosti občanské. Tady samozřejmě se můžete, ta země se může pustit do celé řady aktivit, do šíření jaderných zbraní a tak dále, ale zodpovědný občan by to neměl dělat, nebo zodpovědný jedinec, zodpovědná země. Je tady celá řada věcí, které můžeme udělat, abychom vyvinuli tlak na, na ty země, eh, které eh, nespolupracují. A já bych mohl zmínit jedno opatření, které je možná extrémní, ale možná, že bychom to měli zvážit. Tedy pokud nebudete spolupracovat a nebudete v souladu s mezinárodními normami, tak my potom nemus, naši, našim společnostem nemusíme dát právo, aby uh, Eh, mohli eh, se uchylovat k vám. To znamená, eh, že například naše banky by nemohly spolupracovat s vašimi bankami, protože bychom se mohli chovat, jako kdyby měli nakažlivou chorobu a my bychom potom řekli, ano, my nechceme, aby se tato choroba šířila, takže proto nechceme, aby naše banky byly v interakci s vámi. Je to privilegium pro naše společnosti, aby mohly s vámi být v interakci a pokud nesplníte ty normy, tak my s vámi zkrátka nebudeme spolupracovat. to je eh, jedna důležitá věc, kterou musíme zdůraznit. Vy jste, nebo je potřeba si položit otázku, a co ty offshore eh, bankovní, ba, offshoreová bankovní centra přináší eh, globálnímu společenství jako finanční centra. Jeden z prezidentských kandidátů před léty otevřeně na tyto věci upozornil a a tedy upozornil na to, že měl prostředky na Kajmanských ostrovech a mnozí američané e, si položili otázku, jestli je New York dobrým e, bankovním centrem, jestli na Kajmanských ostrovech e, snad lépe spravují peníze možná, že znají něco, co my nevíme tady v New Yorku a pokud tam něco je, tak měli bychom se tím znepokojovat. No, to samozřejmě není tak, že se penězům daří lépe na slunci, na Kajmanských ostrovech. Možná, že penězům se daří lépe tam, kde není dostatek slunečního světla. A, takže eh, ta úvaha pro povolení eh, té daňové arbitráže na globální úrovni, to je dosti pochybné. Děkuji dalším řečníkem, pan Koferaty. Za sociální demokraty. Děkuji vám, pane předsedo. Pane profesore, já jsem říkal, že jak asi tedy víte, Evropská unie se snaží sestavit seznam nespolupracujících jurisdikcí v otázkách fiskálních. A chtěl jsem zdůraznit, že tento seznam je velice důležitý, vy jste to sám zmínil a viděl jsem to také ve vašich písemných odpovědích, že se zabýváte otázkou takzvané daňové preference a e, bez daňových zón. Zajímalo by mě, zda souhlasíte s tím, že eh, chyb, pokud je korporátní eh, daně blízko nule, tak to je mm, problém, to by měl být jeden, je to by mělo být jedno z kritérií definice eh, takové nespolupracující jurisdikce. A jaké obrané kroky byste navrhoval? Ano. Já myslím, že takový blacklist je Eh, důležitý z důvodu, který jsem už uvedl dříve, ale eh, dovolte mi eh, zmínit ty daňové preference. Ty různé takzvané tax-free zones, bezdaňové zóny, ty jsou obzvlášť nebezpečné protože je to prostředek použitelný pro praní špinavých peněz. To jest, můžete provádět určitou činnost, předstíráte, že něco děláte, něco možná děláte i dopravdu, ale ta skutečná aktivita je praní špinavých peněz. A využívání takovýchto bezcelních eh, nebo eh, bezdaňových zón je, že eh, ty zisky prostě nejsou daněny. Existuje celý soubor různých takových technik a jedna z nich je například hazard, hazardní hry, ale um, praní špinavých peněz v těchto bezcelních bezdaňových zónách, pokud existuje, tak uh, skutečně musíme to velmi, velmi uh, ostře sledovat, protože tam může být ča- trochu reálné aktivity, ale většina z toho jsou uh, fiktivní aktivity. nemělo být um, možné, aby tam kdokoliv působil. Pokud tam uh, působí někdo, kdo se podílel na jakýchkoliv eh, ošemetných sporných aktivitách, nemělo by se mu to povolit. Pokud to vláda povolí, no tak taková vláda by měla být na blacklistu. Tak jako nemůžete dostat bankovní licenzi, pokud eh, je vaše eh, reputace nejistá, tak by to mělo být podobné. Nechceme, aby lidé, kteří, kteří mají špatnou reputaci, samozřejmě e, zakládali banky, protože pak e, jejich veškerá činnost bude probíhat právě prostřednictvím této bankovní licence. A stejný standard by měl platit na ty, kdo e, působí v těchto e, zónách e, osvobozených od daní. Bent Luke za EKR. Děkuji. Děkuji, profesore. Pane profesore, pokud jsem eh, vás dobře pochopil, tak doporučujete, abychom zvýšili transparentnost. Na čemž přesně pracujeme, snažíme se změnit náš právní systém tak, aby se tí, jim transparentnost změnila. Vy jste sám ekonom a já jsem se chtěl zeptat na dvě různé věci. Jinak substituce a e, negativní i pozitivní. Ten systém funguje tak, že v těchto aktivi- na těchto aktivitách se podílí celý řetězec lidí od skutečného vlastníka přes zprostředkovatele, zmocněnce, finanční poradce finančních institucích a bankách, lidé, kteří pracují jako právníci pro eh, Mosek Fonseca a další firmy, eh, ty další čtyři právnické firmy a ti, kteří eh, řídí ty offshoreové firmy. Pokud zvýšíme transparentnost a přerušíme jeden z článků tohoto řetězce, tak jak se díváte na možnost substituce eh, ze strany těch skutečných vlastníků? Jaké nové mechanismy by mohly najít, aby skryly své daňové povinnosti tím, že nahradí třeba evropské eh, státy eh, za nějaké jiné státy někde v cizině? A jak omezit um, pobídky k daňovým únikům a vyhýbání se daňové povinnosti, nebo jak naopak zvýšit ty pozitivní eh, pobídky, aby lidé deklarovali své aktivity našim systémům. Například, že když to přiznají, tak by mohli eh, získat eh, právo odnesy část tohoto, těchto prostředků. Máte pravdu. Existuje obrovský v uvozovkách dodavatelský řetězec, který je zapojen do těchto eh, do, do této snahy o utajení. A my se to snažíme řešit na úrovni bankovního systému. Tam se pokročilo, ale zjistili jsme, že to nestačí. Proto se do toho teď pouštíme na úrovni právnických firm a na úrovni různých eh, další, na úrovni deklarace skutečného vlastnictví, aktiv. A já doufám, že jednou budeme mít eh, dost transparentnosti, aby se to rozšířilo na další články toho řetězce kde se to ukáže? Samozřejmě ty síly podporující utajení jsou dosilné na to, aby si našli nějaký, eh, nějaké další útočiště, nějaký, nějakou další cestu. Proto tolik zdůrazňuji, že to musí být um, aktivita globální. Není mi úplně zřejmé, zda když, to, když se do toho pustíme globálně, tak jak jsem popsal, tak netvrdím, že tím dosáhneme dokonalé transparentnosti, ale aspoň ty nejhorší aspekty, které vyšly na světlo eh, skrze Panama Papers, ty by měly být eh, odříznuty. A vyšetřování a výbory, jak včetně toho eh, vašeho, mohou eh, tyto věci odhalit. Samozřejmě, že se budou někteří lidé snažit utajit to, jak se, jak utajování funguje, ale je důležité jim v tom zabránit. Je to zkrátka boj, v kterém lze zvítězit. K té druhé otázce plně souhlasím. Musíme mít pod, pobídky pro oznamovatele eh, trestné činnosti například. V některých zemích je to přesně opačné. Jedinec, eh, který oznámí trestnou činnost, může eh, jít do vězení. A stát, který má takový právní systém, by měl být blacklistován, měl by být na seznamu. To by měla být jedna z věcí, která vede k zařazení do tohoto seznamu, pokud je tam právní rámec, který stěžuje transparentnost. Čili ty negativní pobytky, aspoň trans, ty transparentnější, ty jasnější, ty by se daly zvládnout, jako je třeba penalizace whistleblowerů. Měli bychom se postarat o to, aby eh, takové eh, právní požadavky zmizely. Majte Ruiz za ALDE. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Chtěla bych vám také poděkovat, pane profesore. My e, zde v Evropském parlamentu máme historickou příležitost postavit se současnému vývoji. Je zde ale celá řada problémů, které musíme řešit, když chceme e, nějakým způsobem naložit s um, daňovými úniky. Potřebujeme seznam uh, daňových rájů. Evropská uh, komise se uh, snaží vytvořit takovýto seznam. Nicméně v současné době je to problematické. Eh, členské státy ehm, v podstatě něco takového odmítly. Myslíte si, že eh, by tento návrh eh, mohl být efektivní, že by něco takového mohlo fungovat? A také, co si myslíte o dalších kritériích? Jaká jsou další zásadní kritéria pro to, jaké země by se měly dostat na seznam daňových rájů? Víme, že Eh, Lucembursko a Německo je hodně nahoře, pokud jde o index eh, finanční eh, bezpečnosti. Nicméně přesto tam jsou problémy s daňovými úniky. Ve Španělsku máme spíš takový přístup Alibaby a 40 loupežníků, pokud jde o daňové ráje. I, as I said before, já už jsem to, myslím, řekl předtím. Je zde celá řada eh, různých eh, problémů. Eh, nulová korporátní dáň, to je něco, co by mělo být kritizováno na úrovni daňové soutěže. Mezinárodní výbor pro reformu mezinárodních eh, korporátních eh, daní eh, vydal tuto zprávu. Ta se soustředí právě na hospodářskou soutěž v daňové oblasti. A samozřejmě nulová daň představuje nebezpečí, pokud Eh, korporátní daň je 0%, potom daňovou zátěž musí nést eh, někdo jiný. A to samozřejmě vede k nerovnosti, je to neefektivní. Dále. Otázka eh, nulového zdanění. A v souvislosti eh, s utajením a s praním eh, špinavých peněz, eh, to hraje určitou roli. Ale ne všechny země, které mají nulové daně, jsou zapojeny do aktivit, jako je praní špinavých peněz. V některých zemích jde pouze o daňovou soutěž. Ale pokud některá země má nulovou daň, potom si musíte položit otázku, um, o co jde. Ehm, samozřejmě příjmy těchto zemí jsou pak nízké, pokud tam jsou eh, nulové daně. Ehm, odpovědí může být eh, snaha vytvořit pracovní místa, ale eh, v celé řadě případů, jako je například případ Apple v Irsku, tam došlo k vytvoření jenom málo pracovních míst v důsledku nulové korporátní daně. A tak samozřejmě je potřeba se zeptat, o co zde jde. Jedna z těch věcí, co Evropa může udělat, je zveřejnit veškerá daňová rozhodnutí. Proč by Apple měl mít jiné podmínky, daňové podmínky, než e, Google nebo kdokoliv jiný v Irsku. jenom díky americkému kongresu Evropa vlastně zjistila, že Apple má tyto daňové výhody v Irsku. E, problém je právě s tím, že věci jsou tajné a když jsou tajné, tak o nich nevíte. A jenom díky americkému kongresu jste vlastně zjistili, co se v Irsku děje. A to je něco, co by se nemělo tolerovat. Veškeré takovéto dohody by měly být veřejné abyste mohli zhodnotit, co se děje a abyste také mohli vidět, zda existuje nějaký zvláštní přístup k Apple nebo jiným společnostem. Pokud by to všechno e, bylo veřejné, potom by všechny další společnosti žádaly o nulové daně. A pokud by žádaly o nulové daně, potom daňové příjmy Evropy by e, byly nulové. A to by vám eh, pravděpodobně připadalo nepřijatelné. A Evropa by poté jednala. To je příklad, kde utajení má skutečně hluboké politické dopady. A myslím si, že je to skutečně velké zklamání, že eh, některá evropská země takovýmto způsobem v podstatě zneužila ostatních zemí. A dále Fabricio Masi z GUE. Pane Stiglici, vítám vás. Vy jste právě zmínil Irsko. Irsko poukázalo na 26% pokles týkající se eh, právě tohoto problému. A mě by zajímalo, eh, jak byste si vy představoval daňovou spravedlnost, která by pomohla překonat ehm, problémy v Evropě, které v současné době souvisí právě s utahováním opasků a s úsporami. Um, hovořili jsme také o tom eh, černém seznamu. Když jsme byli ve Washingtonu, Poukazoval jste na to, že nemůžeme udělat nic eh, z Delaware a s dalšími eh, oblastmi v USA kvůli současným pravidlům. Eh, myslíte si, že by pomohlo pokusit se pře, přesvědčit Trumpa například tím, že bychom třeba Delaware a další oblasti dali na právě ten černý seznam? A k té druhé otázce, já si myslím, že by něco takového pomohlo, pokud byste uvalili sankce na Delaware a další státy USA, které nedodržují pravidla. Pokud tedy po vašem vyšetřování se ukáže, že nedodržují pravidla. Já si myslím, že byste mohli říct, že zkrátka chcete mít kontakty jenom s jurisdikcemi, které dodržují určité standardy a tyto jurisdikce je nedodržují a tak eh, evropské společnosti eh, zkrátka nemohou eh, obchodovat s těmito jurisdikcemi. Já si myslím, že něco takového by skutečně mm, poukázalo na ten problém a mohlo by to také změnit chování. Pokud jde o americký, americké ministerstvo financí a to, co jste tam slyšeli, asi to byla spíše výmluva, že nemohou jednat. um, americká veřejnost je rozhořčena. Bylo zjištěno, že velké části ehm, nákupu ehm, bytu eh, v New York City nad milion dolarů eh, na, nakupovaly eh, společnosti, u kterých nikdo nevěděl, komu patří. Takže se ukázalo, že tam v podstatě dochází k praní, přivedních, k praní špinavých peněz a při obchodování s nemovitostmi v New York City. A americká vláda na to reagovala tím, že řekla, že eh, se musí zveřejňovat skutečný vlastník a nemovitostí nejdříve v New York City, poté ve Washingtonu DC a myslím, že to není ještě rozšířilo. Americká vláda má celou řadu nástrojů, které by mohla použít, pokud by chtěla. Pohrožení sankcemi eh, může vést k tomu, že eh, tyto nástroje budou použity. A myslím si, že by to pomohlo. Další eh, otázka, kterou jste zmínil, se týkala 26 ehm, růstu v Irsku, ale všichni víme, že to není pravda. Země nerostou rychlostí 26 a to jenom dokazuje eh, tu nabubřelost eh, bylo tam 26 eh, nárůstu ehm, příjmu ale eh, nebyl to 26% nárůst příjmů reálných občanů eh, v Irsku. Myslím, eh, že kdybyste lidem řekli, že jejich příjem za poslední rok měl narůst o čtvrtinu, potom by asi byli rádi, ale myslím, že nikoho takového v Irsku nenajdete. Eh, jenom to zkrátka ukazuje na ty aktivity, na ty úniky, ke kterým dochází. Eh, probíhá tam určitá ekonomická aktivita, ale nepřechází to k lidem. A vy jste poukázal na to, že když není, jsou skutečné uh, daňové příjmy, představuje to obrovské náklady, protože Nemůžete investovat do infrastruktury, vzdělávání, technologií. Tyto investice jsou nutné pro skutečný růst, ne pro tento nabubřelý uh, růst v Irsku, ale pro skutečný růst, který navyšuje životní úroveň. A pokud uh, takovéto investice neděláte, potom uh, k růstu nedochází. Uh, zde jde o e, zkrátka budoucnost a růst Evropy jako celku v budoucnosti. Děkuji. Dalším řečníkem na mém seznamu je za zelené Pascal Durand. Merci, Děkuji, e, pane předsedo. A děkuji také vám, pane profesore. Vy jste e, renomovaným ekonomem a velmi známým konzultantem, ale nejen to. Byl jste také důležitým členem Clintonovy administrativy a eh, já bych rád řekl, eh, že to přetrvává, ale voliči eh, rozhodli jinak. I nadále bych rád říkal Clinton, ale nejde to. A já bych vám chtěl položit několik otázek. Druhá se bude týkat spíše osobnější, bude spíše osobnější. Vy jste říkal velmi jasně, že potřebujeme sankce a ti, kdo nedodrží pravidla, musí pocítit tyto sankce. Mě by zajímal váš názor Eh, pokud jde o soft law a, a samoregulaci, protože ehm, samozřejmě eh, tady je potřeba určité pravidla a jak silná pravidla si myslíte, že by měla fungovat, jaké, eh, jak závazné věci chcete uplat, si myslíte, že by měly být uplatňovány. Za druhé, byl jste také mezi těmi, kdo rozhodovali a Jaké jsou podle vás největší překážky, které brání tomu, aby tyto otázky daňových úniků, které již před lety samozřejmě existovaly, Jaké tady jsou tady hlavní překážky, protože ti, kdo rozhodují, nedokáží nastavit tu politiku tak, aby eh, skoncovala s těmito postupy. Děkuji, pan profesor Štiglic. Já si myslím, že mnoho oblastí soft law může být důležitým nástrojem a já jsem například hájil eh, soft law, pokud jde eh, o eh, restrukturalizaci zadluženosti státu, protože tam to bude velmi obtížné, nebo bylo by obtížné mít tam opravdu to tvrdé právo. To je oblast, kde již bylo celá řada opatření soft law a tlaku a eh, Ono to tady odolává, bohužel. Eh, všechno, eh, všechny ty nešvary přežívají bez ohledu na to, jak se hovoří o důležitosti transparentnosti a ty ráje utajení jsou v podstatě imunní proti tomuto běžnému tlaku soft law. A Eh, potom je tedy potřeba si zvýšit ten tlak. Máte naprostou pravdu v tom, že pokud jde o mnohé z toho, co hovoříme, tak již existují normy a zákony. A kdyby všechny tady byly uplatňovány, tak už by tady mohly být uvalovány sankce. Tady nemusíme vymýšlet nic nového, stačilo by prosadit to, co existuje. Například eh, ta komplic, komplicita, pokud jde o prostituci dětí, to bylo také odhaleno v rámci Panama Papers. Hmm. Víme, eh, že tyto věci nebo různé typy těchto věcí jsou eh, samozřejmě nezákonné a kdo se do toho zapojí, by měl být postižen. A Teď bychom tedy měli prosazovat ty věci, eh, které existují, ty normy, které máme, ale samozřejmě je neprosazujeme, nebo nejsme schopni je prosazovat v tuto chvíli. A já bych chtěl tedy říci, že musíme eh, přemýšlet nad těmito ráji eh, tak, že jsme vlastně byli příliš mírní a potřebujeme teď opravdu tvrdý přístup, tvrdé právo vůči těmto eh, společnostem. Já si myslím, že zatím v rámci toho softlou jsme byli příliš umírnění a teď potřebujeme silnější nástroje, silnější prosazování a pravděpodobně také vyšší normy, protože eh, tady byla, oni se vždy budou snažit to jaksi zahladit a a tím, když ty normy eh, zvýšíme, tak vlastně to stížíme a bude jasné, že oni jsou hodně daleko za tím okrajem nebo za tou linií eh, toho, co by, jak by se měli chovat. Jaké jsou překážky ehm, ehm, v politice, jak eh, tedy eh, vyřešit některé problémy? Tady jsou v podstatě dvě. Jedna, Eh, jednak jsou tady ty nátlakové skupiny a jednak netečnost, nečinnost. A eh, když jsem byl v té tedy eh, Clintonově administrivě, tak jsem řešil otázku cenového systému. Máme tady systém nadnárodního zdanění pro společnosti a ten, ten tedy nemohl fungovat a eh, když jsem byl tedy na ministerstvu financí, tak eh, tam jsme velmi tvrdě pracovali na tom, abychom eh, ten systém upravili. A o sedm let později jsme pořád ještě vyčerpaní, vyčerpaní z té diskuze, z té setrvačnosti, o setrvačnosti. Ono to zkrátka přetrvává. A já jsem věděl, že je to velice důležité, ale nepodařilo se mi to rozhýbat, aby, nepodařilo se mi tu protistranu přimět k tomu, aby se posunula v té věci. Um, a 25 let později ten problém se ještě eh, zhoršil a systém, který nemohl fungovat, eh, zkrátka nefungoval a nefunguje, takže teď se pozornost na to zaměřuje konečně a budeme doufat, že Eh, snad ta, ten mezinárodní eh, výbor eh, se na to zaměří a to pečlivěji. Tak jedno je tedy problém setrvačnosti. Za druhé jsou tam samozřejmě ty nátlakové skupiny. Z většiny těchto oblastí je tam někdo, v tom stávajícím establishmentu, kdo z toho má prospěch a samozřejmě o něj nechce projít, přijít, je to velice jednoduché. Takže eh, mohl bych uvést další příklad. Z velmi odlišné oblasti Snažil jsem se zavést jedno takové ekologické HDP opatření, abychom vlastně méně plítvali zdroje a ničili životní prostředí. A věděl jsem, eh, že eh, je tady něco důležitého, kdy ano, eh, ale byla tam uhelná uh, lobby a ty zareagovali. Já jsem viděl, že jsem uhodil na ten špatný nerv a samozřejmě se nic nestalo, protože oni nechtěli, aby se upřela pozornost na tyto věci, na životní prostředí a na ničení životního prostředí ve spojení s uhlím. Takže jsou tady lidé, kteří vydělávají obrovské peníze právě na, na eh, obcházení daní za toho stávala, stávajícího nastavení a e, my proti tomu něco musíme udělat. Děkuji. Teď sleduji čas. Máme ještě sedm minut, ale s celou řadu řečníků. A já vás tedy prosím, abyste byli stručnější, jak v otázkách, tak v odpovědích. Dalším řečníkem pan Finch EFTD. Děkuji. Profesor, pane profesore Stiglitz, ve vaší zprávě uh, překonání stínové ekonomiky říkáte, že e, tyto ráje utajení by měly být odříznuty od globálního ekonomického finančního systému a uvádíte tři způsoby, jak to udělat. E, v posledním bodě říkáte, že můžeme prohlásit za nelegální, aby jakákoliv banka, která má jakýkoliv vztah, s, je, s, kdy, kdokoliv má kontakt s jakoukoliv finanční institucí v nespolupracující jurisdikci. Co tím myslíte? Uh, tím eh, v podstatě naznačujete úplnou izolaci nespolupracují jurisdikce od, od ostatního světa. Myslíte, že morálně bychom nechali lidi v určité zemi hladovět, protože jejich finanční systém se ne, nespolupracuje ve všech ohledech? Já myslím, že musíme dávat pozor, abychom netrestali obyčejné lidi. A eh, za druhé, vy jste označil pana eh, Trumpa ehm, eh, za daňového, eh, um, za tedy někoho, kdo má daňové, se vyhýbá daňové povinnosti, ale co paní Clintonová a její zdroje financování její volební kampaně? The issue of... Takže otázka zemí, které těží z podkopávání globálního ekonomického systému. To je něco, co myslím, že jsem již ošetřil ve své odpovědi panu Rosatimu na, ohledně svrchovanosti. Je to určitá koncepce, koncepce zodpovědné svrchovanosti a pak zodpovědnosti, kdy někdo uvaluje uh, náklady na jiné. A tyto náklady musí nést oni a občané této země musí reagovat a říci svým vládám, neprojde vám tento přístup se jen tak vést a přesouvat náklady na ostatní, tak jako jste zodpovědní za eh, vlastní znečišťování, odpad a tak dále, tak i za utajení, ať už je to korupce, praní špinavých peněz, dět, dětská um, prostituce nebo cokoliv jiného. To jsou prostě, to je zátěž společnosti jako celku. A samozřejmě, že to um, může mít určité nevinné, uh, trpící nevinné oběti v těchto zemích, eh, pokud budou vystaveni sankcím. My jsme uvalili sankce. Uh, na Rusko po jejich um, činnosti na východní Ukrajině. Myslím, že to je správný krok. Le Breton, Další řečník, pan Le Breton, pane Stiglitz. Já vám děkuji za to, že jste Eh, osvětlil eh, situaci zveřejnění Panama Papers, ukazuje, že existují vlastně tři druhy takové trestné činnosti. Fiskální eh, podvody korporátního charakteru, udáre praní špinavých peněz z trestné činnosti organizované a dále porušení práva ze strany vysokých státních úředníků či představitelů. Vy říkáte, že Evropské, Evropská unie a Spojené státy mají nástroje eh, boje proti korupci, ale nečiní tak. A z toho vyplývají otázky. Za prvé, domníváte se, že zvolení Donalda Trumpa ve Spojených státech zintenzivnila a, a nebo oslabila transparentnost e, dále Myslíte si, že Evropská unie má skutečně vůli bojovat eh, s daňovými úniky, když víme, že komise, komisi předsedá bývalý premiér daňového ráje Lucemburska? A z technického hlediska nedomníváte se náhodou, že euro spíš napomohlo daňovým únikům? spíš eh, než eh, kdyby zůstaly eh, národní měny. A jestliže rozsah daňových úniků je plodem ultraliberální liberalizace, nedomníváte se, že bych návrat k rozumnému protekcionismu mohlo poskytnout určitou míru ochranu, ochrany před těmito jevy? Děkuji vám za tento projev. Myslím, že ta druhá otázka je jasná. Prosím. Já jsem rád, že jste zdůraznil ten třetí aspekt. A to znamená, že utajení má také skrývat eh, konflikty zájmu a korupci jak v rozvojových eh, zemích, tak v rozvinutých ekonomikách. A já, když jsem působil ve Světové bance, tak eh, jsme byli svědky obrovské eh, korupce v jedné ze zemí a ty peníze byly skryty v Londýně. Ale ta dotčená země je tam tuď nemohla vytáhnout. Takže byla tu snaha použít Londýn jako daňový ráj. A já se obávám, že s pozvolení prezidenta Trumpa ten konsenzus v těchto otázkách bude oslaben. Hodně se diskutuje o tom, zda otázka konfliktu zájmu vůbec je součástí jeho slovníku. Evidentně potřebujeme mít e, potřebujeme optimalizovat ten náš rámec řešení konfliktu zájmu. Vy eh, pokazujete na to, že v čele Evropské komise EU je teď někdo, eh, kdo byl v, čele vlády, kdy vznikaly všechny tyto eh, systémy, které zatěžují jiné státy, to je problematické. Ale dobrá zpráva je, že, že jsou si toho lidé vědomi, že se tudíž zaměřuje více pozornost na tuto otázku a to, že si lidé kladou tyto otázky, také naznačuje, že je to eh, zkrátka už ve veřejné, do, ve veřejné doméně. Pořád zůstává mnoho věcí, o kterých jsem nebyl, které jsem nebyl ještě schopen zmínit, které oslabují transparentnost a eh, jedno, eh, jeden z nich jsou mimo jiné právě ty akcie na doručitele. 500 eh, eurová eh, bankovka, to je další způsob omezení transparentnosti, protože to snižuje náklady na fyzické převážení peněz. Podělím se s vámi o takovou historku, eh, když jsem působil na Council of Economic Advisors, tak se, tak tam eh, figurovaly určité eh, dluhopis, dluhopisy na ručitele, kterých bylo potřeba se zbavit, protože figurovaly v určitých podvodech. A na to Treasury řekla, no to nemůžeme udělat, protože by to zvedlo úrokové sazby. Oni si uvědomili, že poptávka um, po uh, těch amerických Treasury bills ze strany těch, kdo se vyhýbají daňovým povinnostem, je dostatečně velká, že to může uh, ovlivňovat globální eh, cenu amerického dluhu. Takže to je neuvěřitelné, ale ne, člověk by neměl se podílet na takové korupci, ale um, americká uh, Treasury se zaměřila pouze na to, že chce snížit, že chce minimalizovat úrokové sazby a tudíž byla ochotná tolerovat korupci a daňové uniky to aspoň pro mě představovalo něco naprosto nepochopitelného. Jinak si nemyslím, že protekcionismus je odpovědí. Nemyslím si, že by to pomohlo. Již nyní jsme v dostatečně provázaném světě, kdy se lidé pohybují z místa na místo. Protekcionismus nemůže být tou skutečnou odpovědí ale máme obchodní dohody a když je uzavíráme, měly by zahrnovat i dohody o eh, ustanovení o transparentnosti, tak aby nám pomohly bojovat eh, tento boj. To by mělo být součástí jakékoliv obchodní dohody. Děkuji za vaši odpověď. Ještě máme dvě doplňkové otázky od dvou největších politických skupin, Luděk Niedermayer a Emanuel Morel. Luďku, prosím. Děkuji. Děkuji vám, pane profesore Stiglitz, že jste se dostavil. Má první otázka se týká vašich eh, odpovědí na otázky výboru. Tam, kde popisujete tu síť, která fungovala mě, tak právní firmy zdály se, že byly tím nejslabším článkem řetězce, protože ehm, nebyly podrobeny regulaci. Eh, je, to, je tento postřeh správný? A tento výbor a práce parlamentu se rovněž zaměřuje eh, kromě daňových úniků na vyhýbání se daňové povinnosti. A zajíma, zajímalo by mě, nakolik soudíte, že příliš komplikovaný daňový systém hraje důležitou roli v podpoře výbání se daňové povinnosti a do jaké míry by tudíž vlády měly zjednodušit eh, daňové eh, kodexy. Děkuji vám a slovo dostávám pan profesor Štiglic. No, já se domnívám, že jeden, jeden z nejslabších článků jsou skutečně právnické firmy, to je pravda, ale také celý ten komplex korporací, um, svěřeneckých uh, fondů, trustů a ten celý jejich systém utajenosti. Takže tady je důležitá ta otázka skutečného vlastnictví. To, to byly ty hlavní slabiny dosavadního systému. Souhlasím s tím, že vyhýbání se daňové povinnosti je zásadním problémem, a zjednodušení daňových kodexů by mělo být jedním z možných přístupů. Ale vždy je potřeba nastolit správnou rovnováhu. V některých případech někdo třeba říká, když bude nulová daňová sazba, nebude žádná, eh, žádné vyhýbání se daňové povinnosti ale nulová eh, daňová sazba neřeší eh, problém i toho, jak získat daňové příjmy. Čili vždycky musíme vyvážit to, že korporace disponují obrovskou vynalévazavostí. Vy si můžete myslet, že máte jednoduchý systém například, ale oni stejně najdou nějaký způsob, jak do něj vnést eh, komplexnost, která vás nenapadla, Existuje celý průmysl daňových právníků. A e, velká část té komplexnosti je e, vyjádřením toho záměru lidí neplatit daně. Čili mohou být, mohou se najít způsoby zjednodušování tím, že restartujeme ten systém, uvědomíme si, že to, kam ten systém dospěl, je nepříznivé, někdo obchází právo, takže někdo řekne, to, se, to musíme zastavit. Když eh, pak i tento opravený systém oni obejdou, tak se to zase opraví a furt se to opravuje, opravuje a v nějaký moment si řekneme, tak můžeme začít od začátku přepsat pravidla, udělat jakýsi reset, restart, začít ten proces uh, znovu od nuly. Děkuji a poslední řečník na seznamu je Emanuel Morel, 1236. Už nemůžeme přistoupit k fázi každý a na to nebude čas. Velmi stručně, vy jste tady hovořil o obchodních dohodách a když jsme sledovali například eh, to propojení vztahů v rámci Panama a praní špinavých peněz, tedy ano, eh, ono to vlastně méně prochází prostřednictvím finančních eh, transakcí nebo obchodních transakcí. A eh, co třeba eh, když by se, když tady nebyl tady ten registr skutečných vlastníků a ty další opatření, tak bychom mohli říci, budete Eh, nebudete mít ty výhody z těch obchodních dohod. Potom druhá eh, otázka. Já jsem četl ten text o eh, euru, ale nemyslíte si, bez ohledu na hodnocení eura, že v měnové unii je potřeba mít alespoň některé záchranné fiskální sítě. Samozřejmě je tady snaha, aby nebyly fiskální úniky, ale Nemyslíte si, že by bylo vhodné tady vytvořit některé uh, opatření, aby nedocházelo k tomuto úniku? Tady není bohužel asi možné dnes diskutovat o situaci eura. Máte slovo. Yeah, I, I agree with both of those. Uh... Souhlasím s oběma těma připomínkami. A podmínky v obchodních dohodách by měly obsahovat eh, také to, aby když chcete mít tyto obchodní výhody, musíte splnit eh, tyto minimální podmínky eh, transparentnosti, ehm, skutečného vlastnictví a tak dále. Myslím si, že to je dobrá myšlenka. A to by skutečně hodně napomohlo transparentnosti. Ještě Jedna věc, která souvisí s touto um, zprávou, čtyři způsoby, jak uh, bojovat uh, proti uh, konkurenci v oblasti daních. A první věc je, kterou zmiňují, že musí být určitý um, určitý eh, minimální, eh, určitá minimální sazba eh, pro korporátní dani. A mm, je na vás, abyste rozhodli, jak to má být implementováno. Z globálního hlediska Kdyby Evropská unie nebo Spojené státy nebo oba se dohodly na minimální sazbě korporátní daně, to by představovalo určitou určitý limit, dolní limit. A zároveň by to tím eh, způsobem omezilo um, vyhýbání se eh, daním jak jsme toho svědky dnes. A děkujeme, pane Štyglici. Myslím si, že ty zkušenosti, eh, které jste um, s námi dnes sdílel, nám opravdu pomohou v naší práci. Velice děkujeme za tuto diskusi. Ich möchte den Dolmetschern... No a chtěl bych poděkovat také tlumočníkům za to, že zůstali dále a končím schůzi.